Colleagues, take seat, please. Milí kolegové, zaujměte prosím místa. Prosím, usaďte se. A prosím o klid. Zdá se, že jsme se dohodli se zástupci tisku, že budou moci chvíli zůstat, aby eh, mohli fotografovat eh, jmenovaného kandidáta během prvních dvou minut jeho projevu a poté prosím opuste tuto oblast, protože by poslanci nemohli kandidáta vidět a to platí i Naopak nebylo by to nejlepší prostředí pro průběh našeho slyšení. Přeji vám všem krásné dobré ráno. Dovolte, abych nejprve srdečně eh, přivítal jmenovaného kandidáta Pěra Moskoviciho na slyšení našeho výboru. Jak eh, víte, součástí tohoto slyšení je eh, možnost parlamentu, aby zvolili nové kolegium komise a také, aby hodnotili, zda kandidáti na komisaře jsou způsobili, aby se stali členy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 Eh, tak, jak byly navrženi. Také bych vám chtěl připomenout, že v souladu eh, s pravidly schvalování a eh, v souladu s článkem 16 jednacího řádu se schvaluje kandidát na základě jeho kompetencí, osobní nezávislosti, angažovanosti a znalostí příslušného portfolia, jeho komunikačních dovedností a také e, e, na základě e, politického zaměření, jak bylo vyjádřeno v písemně, jak chce uskutečňovat strategii komise a uskutečňovat úkoly svého portfolia. Dále bych chtěl připomenout, že na kandidát na komisaře eh, vyplnil eh, dotazník, výsledky jsou k dispozici ve všech jazycích eh, a v souladu s řádem předložil ložení, že nejsou žádné připomínky k jeho finančním zájmům. Nyní bych chtěla vysvětlit strukturu diskuze. Nejprve jmenovaný kandidát bude mít úvodní projev, který by neměl trvat déle než 15 minut. Závěrem jednání bude mít ještě 5 minut na závěrečné vystoupení a po uvedení bude eh, čas 45 minut pro poslance, po třech eh, minutách jedna minuta pro položení otázky, dvě minuty pro zodpovězení otázky. A první kolo povedou zástupci politických skupin a nezávislí a v zájmu všech poslanců, kteří chtějí eh, položit otázku, bych chtěl připomenout, že budeme striktně aplikovat pravidlo tří minut na otázku. Chtěl bych ještě upozornit na to, že tlumočení eh, máme ve 22 jazycích. Všichni eh, mohou eh, proto vystupovat ve své mateřštině. A chtěl bych vás také upozornit na to, že vaše příspěvky budou tlumočeny a že byste tedy neměli hovořit příliš rychle. A tato diskuse eh, je eh, eh, vysílána živě na parlamentních internetových stránkách a také je možné na těchto stránkách se podívat na záznam. Než předám slovo kandidátovi na komisaře, chtěl bych vás upozornit, že úkoly, které bude muset plnit, jsou nesmírně důležité. Před námi stojí velké výzvy, musíme reagovat reagovat na hospodářskou krizi, musíme eh, změnit hospodářský rámec, abychom zajistili stabilitu a růst úkoly, které eh, bude jmenovaný komisař plnit, eh, pokládáme tedy za zásadní a bude zapotřebí provést revize balíčku Sixpack a Tupek zajistit integritu a posílit e, důvěru ve veřejné finance a zaměstnanost. E, kromě dalších opatření e, byl stanoven již balíček 3 miliard eur na deficit, ale závěrem jeden z hlavních cílů bude zajistit stabilitu a integritu Evropské měnové unie realizováním programu, který který byl prezentován eh, v eh, prosinci 2012. Nyní předávám slovo panu Moskovicimu. Eh, má k dispozici 15 minut. Pierre, máte slovo.